o Kyrios Proideros. Pan předseda. Please, colleagues. Kolegové, buďte tak laskaví a posaďte se. Thank you. Hmm? Prosím pěkně, kolegové, buďte tak laskavi a posaďte se. prim opět naše zasedání.